Dobrý den, dámy a pánové, přeji všem dobré ráno. Znovu zahajuji plenární zasedání. První bod na pořádu jednání je zpráva paní Cabezon Ruiz